So, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann fangen wir an. Ich bin... Vážení kolegové, já vás tady všechny srdečně vítám. Myslím, že jste všichni obdrželi uh, po, návrh pořadu jednání. Máte nějaké návrhy na změnu? Pokud ne, tak je ten návrh pořadu jednání přijatý. Pojďme se podívat hned na bod číslo 2, schválný zápisu z minulé schůze. Vy víte, jaká jsou pravidla, pokud do konce tohoto jednání nepředloží nikdo žádné námitky vůči tomu zápisu, tak bude zápis schválen. A pojďme se hned podívat dál, bod 3, vzdělení předsedy. Chtěl bych vás eh, upozornit, že toto jednání je přenášeno live na internet, takže diváci jako všichni zájemci, kteří nás sledují, vás určitě uvidí a uslyší. Takže já hned teď už na úvod zdravím všechny naše potenciální diváky od Lisabonu až po Tallinn a Varšavu. Komme ich zu meinen Mitteilungen. Tak, teď bod 3. Zelení předsedy. Zatím pořád nemáme návrh komisy k, ke zboží dvojího užití. Äh, äh, A to mě netěší, protože už od roku 2013, od konce roku 2013, jsme se dohodli, že otázka tech technologií by měla být integrována do legislativy. A myslím si, že je nepřijatelné, když tady vlastně hovoříme o zboží, které může být využíváno i za účelem například e, e, mučení, tak, že to není pod kontrolou, takže ty mm, pravidla, která se týkají vývozu toho zboží dvojího užití, stále ještě nebyla modernizována. Z tohoto důvodu bych chtěl skutečně eh, výrazně vyzvat komisi k tomu, aby konečně předložila návrh. A samozřejmě eh, paní komisařce tuto naši žádost předám i písemně. Druhý bod To je otázka předložení eh, návrhu komise. Všichni víme, že 10. prosince vyprší protokol, který se týká přistoupení Číny k VTO. A my jsme už v parlamentu dost dlouho hovořili o tom a také jsme schválili rezoluci. A pořád nemáme žádný návrh, který by se týkal toho, jak budeme zacházet se zeměmi a se sektory, eh, které se nedrží eh, tržních principů. Takže tady opět apeluji na komisi, aby co nejdříve předložila návrh legislativy. Protože my jako parlament potřebujeme poté ten návrh také projednat na to potřebujeme čas, potřebujeme dostat našim demokratickým závazkům a proto by bylo dobré, aby ještě před, chtěli bychom ještě před 11. Eh, prosincem ten nový text schválit. Takže tady si opět myslím, že komise má povinnost zavčas předložit nový legislativní návrh a opět v této záležitosti opět napíšu dopis paní komisařce a upozorním ji na to, že je opravdu nutné, aby komise rychle takovýto návrh předložila. Pak si připomenout, že Kenya den poté, eh, co vlastně proběhla návštěva, tak eh, došlo k podpisu a 20. září eh, parlament ratifikoval EPU. Takže Kenya od té doby splňuje požadavky a počítám s tím, že těch šest delegovaných právních aktů, které komise předložila, jsou tím pádem bezpředmětné. Nevím, jestli to může nebo chce komise ještě jednou potvrdit, ale pokud jsem to správně pochopil, tak eh, je to tak, jak jsem to před chvílí oznámil. Takže pravděpodobně bude těch eh, šest eh, aktů přenesené pravomoci staženo. A Helmut Scheuch se hlásí. Danke, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat za ta dvě sdělení. Eh, jednak co se týče toho tržního statutu Číny, tak eh, co se týkalo toho sdělení o eh, aktech v přenesené právomoci, které se týkaly zemí v západní Africe. Proč za prvé, myslím si, že ta lhuta 10. 11. prosince eh, tu podle mě nestihneme. A víme, co se stalo v Bratislavě při neformálním jednání. Myslím si, že se to nevyvíjí takovým směrem, eh, že by ten návrh byl předložen včas. Takže pokud bychom ten návrh dostali až někdy o v polovině nebo na konci října, tak eh, podle mě je téměř nemožné tu lhutu stihnout. Myslím si, že bychom si opravdu měli eh, na to vyhradit dostatečný čas, prodebatovat to, prodiskutovat to, protože to jsou opravdu důležité otázky, které budou mít dopad na naši spolupráci, obchodní spolupráci s Čínou. Druhá věc, eh, aktiv přenesené pravomoci. Komise na posledním zasedání uh, oznámila, že pět z těch aktů přenesené pravomoci stáhne a já s vámi souhlasím, že my to chápeme tak, že mm, vlastně to staženo bude a u té od Keni ta otázka byla otevřená. A já bych se chtěl zeptat eh, tedy komise, zda bude stažen i ten akt přenesené pravomoci, který se týkal Keni. Děkuji. Sandra Galina kommt heute und ich werde sie dann... Kolegyně přijde dnes a já si ještě specificky na tuto otázku zeptám. Helmut Scholz uh, se vyjádřil už eh, k tomu neformálnímu setkání v Bratislavě. Já jsem měl povinnost, nebo také čest, podle toho, jak se na to díváte, eh, být pozván. A Eh, setkal jsem se s ministry pro obchod a hovořili jsme o třech tématech. Jedním tématem bylo eh, nástroje na specifickou ochranu po té, co vyprší ten přístupový protokol pro Čínu k VTO. A zatím to vypadá tak, že na radě panují různé pozice. Pokud je o to, jaké vlastně nástroje na ochranu vůči Číně potřebujeme. A zatím tady čekáme na něco konkrétnějšího. Já jsem říkal, že my jako parlament, ale také jsme to říkali v rezoluci, eh, a říkali jsme, že bychom chtěli tady mít nějaký návrh k dispozici co nejdříve. A říkali jsme, že není možné, aby nějaké jednotlivé státy blokovaly předložení toho textu a z tohoto důvodu jsem na začátku říkal, že eh, parlament eh, má jasné stanovisko v této věci. Druhá otázka projednávání nebo vyjednávání o TTIPu. typu i u tohoto tématu eh, se ty představy členských států hodně lišily. Jeden členský stát eh, říkal, že protože nebylo možné dosáhnout dalších pokroků za vlády eh, pana prezidenta Obamy, takže bylo nejlepší to celé vyjednávání zastavit. Další hlasy šly mm, vlastně v tom smyslu, že nebudeme to označovat jako ukončení, ale až bude zvolen v USA nový prezident nová prezidentka, budeme ve vyjednávání pokračovat, možná ho trošku jinak nastavíme. Ale víceméně se všichni zhodli na tom, že ještě za volebního období pana prezidenta Obamy se ta věc nikam neposune. Takže na technické úrovni jednání probíhá dále, ale už není stanoven cíl dosáhnout nějaké dohody, protože eh, žádného výsledku se ještě za pana prezidenta Obamy nedočkáme. A třetí téma velceta. Z tohoto důvodu tam byla i ministrině pro obchod z Kanady, a hovořila o tom, jaké kanadské, jaké jsou kanadské zájmy, protože Kanada je dost důležitým obchodním partnerem Evropy. Víte, že od 67. máme e, určitou dohodu s Kanadou, která, po, která vlastně platí. Máme e, spoustu dalších obchodních dohod uzavřených s Kanadou, takže opět se tady ukázalo, že nová kanadská vláda usiluje o strategické partnerství s Evropou. A velice jasně to takto formulovala na tom setkání. A já jsem měl také pocit, že všech 28 ministrů pro obchod je ochotno 28. října přistoupit k podpisu tak, aby mohly být vlastně odstartovány diskuze v parlamentu týkající se CETY. Některé členské státy měly ale určité výhrady. Říkají, že potřebují nějaké závazné právní prohlášení, které se týkalo toho, jak budou jednotlivé části dohody vykládány a také jak vlastně budou uzavřeny některé kapitoly, které jsou zatím otevřené. Rumunsko, Bulharsko mělo výhradu, eh, které, která se týkala eh, bezvízového styku pro eh, Bulhary a Rumuny. A já jsem měl pocit, že pokud bude formulován nějaký výrazný signál v tom smyslu, že jsme ochotni tu dohodu podepsat, tak eh, výměnou za to druhá strana, tedy kanadská, bude ochotná ustoupit v té otázce bezvízového styku s rumunským Bulharskem. A pak další otázka, jakým způsobem, v jakém rozsahu by se uplatňovala dohoda, protože až bude souhlasit Evropský parlament, tak vlastně velká část té dohody může být eh, předběžně uplatňována. A vypadá to, že panuje zhoda na tom, že části Eh, toho textu, které se týkají služeb, budou vyňaty z toho předběžného uplatňování. Také další část textu, která se týká eh, práv duševního vlastnictví, pokud by to nějakým způsobem souviselo s trestním stíháním, tak to bude vyňato a také ještě některé další technické otázky. Takže asi z toho můžeme vycházet, ale i tak 90% eh, toho textu té dohody poté, co s tím textem bude souhlasit Evropský parlament, tak 90% toho textu může být předběžně uplatňováno. Myslím si, že to neformální setkání, které proběhlo, bylo opravdu konstruktivní a pravděpodobně proběhne ještě jedno setkání 18. října, opět setkání ministru pro obchod. A na tomto setkání by mělo formálně padnout rozhodnutí týkající se podpisu CETY. A doufám, že se tam také vyjasní ta otázka bezvízového styku, otázka mm, toho závazného právního prohlášení a také otázka toho, do jaké míry se mu bude moci dohoda předběžně používat. Takže já si myslím, že to bylo opravdu velice produktivní setkání ministrů pro obchod osobně, pokud se mohu podělit, tak opravdu eh, bylo to konstruktivní zasedání. I když je pravda, že bylo také hodně konfrontační. Takže to byly asi moje sdělení. Helmut se ještě hlásí. Já se omlouvám, pane předsedo, já mám ještě eh, jednu dodatečnou otázku k TTLP. Vy říkáte, že to spíš jde tím směrem, že by to mělo být pozastaveno. A když se podívám, eh, jaká probíhá debata na veřejnosti, tak si kladu otázku přeci jenom, že bychom se neměli eh, nějakým způsobem vyjádřit, eh, protože v roce 2013 jsme měli mandát, na základě kterého probíhalo vyjednávání vlastně komise dostala mandát od členských států a to dalo také strukturu celému vyjednávání. Takže možná by bylo dobré i s ohledem na veřejnost eh, říct nebo udělat nějaký jasný krok eh, ze strany parlamentu, tak aby bylo jasné, jak se my stavíme k tomu možnému potenciálnímu pozastavení. No, to je určitě otázka, kterou bude probírat ta monitorovací skupina, pravděpodobně i v říjnu, protože z právního hlediska to není vůbec jednoduché. Sandra. Welcome. Uh, we discussed just... Vítejte, my jsme před pár minutami diskutovali otázku delegovaných aktů, které se týkaly Keni, protože 20. září Kenia ratifikovala EPA, takže bych očekával, že komise je takto spokojena, je to tak? Dobře. Eh, ano, takže komise stáhne i ten poslední akt přenesené pravomoci. Bod 4. Ještě než se do něj pustím, tak bych tady chtěl eh, pozdravit GIZ, to je delegace z Německa, která se intenzivně věnuje monitoringu EPI. Takže vás tady eh, vítám eh, na našem výboru. Sedíte tam vzadu. Ja. Sogar die Kommission freut sich. Ja? ach, ach. Dokonce i komise má radost. Takže bod 4. Hormonogram schůzí výboru v roce 2017. Tak, jak už to bylo odsouhlaseno. Dann kommen wir zu Punkt 5. Tak to je jenom pro informaci bod 5. Současný stav probíhajících trialogů. V zásadě probíhá jen jeden. A ten neběží od začátku, už je to spíše ten trialog v konečné fázi. Týká se tzv. konfliktních minerálů. A je to tedy eh, vlastně implementace toho, o čem už jsme dlouho hovořili, tedy to, že tady máme spoustu citlivých kovů, které by měly uh, být uh, používány opravdu rozumně, a to od, od, v celé fázi toho řetězce od těžby až poté ke zpracování a tak dále. A z tohoto důvodu 27. září by mělo proběhnout technické jednání a pokud to všechno bude probíhat v pořádku, tak 19. 19. října pod vedením pana Winklera by ten text měl být schválen. Chcete se k tomu ještě vyjádřit? Prosím. Uh, Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, jenom stručně, já bych chtěl zdůraznit uh, tu žádost uh, vůči kolegům, kteří spolupracují s Lolou jako stínoví zpravodajové. My jsme, myslím, společně odvedli eh, hodně práce, ale především děkuji sekretariátu za dosavadní práci i tu nadcházející, protože práce je to nesmírně komplexní, je také velice odborná, takže děkuji za tuto spolupráci a chtěl bych se obrátit na koordinátory a stínové zpravodaje. I vám všem děkuji za důležitou práci, kterou jste odvedli a očekávám, že všichni spolupracovníci, asistenti, eh, odborníci, kteří se účastnili dvou technických zasedání, o kterých jste teď hovořil, pane předsedo, tak doufám, že budou informovat zase své spolupracovníky a asistenty, aby i nadále pracovali v duchu dosažené politické dohody a e, v duchu kompromisu, protože všechny politické skupiny učinily kroky ke vzájemnému zblížení, takže teď je myslím na čase, abychom celou e, problematiku, která je velice důležitá, uzavřeli. Děkuji. Děkuji, pane Winklere. Já vám chci poděkovat za to, jak aktivní roli v celé záležitosti hrajete. My doufáme, že se tím vlastně eh, doplní celá legislativa, že to pro celý Evropský parlament bude takový vlastně milník, protože budeme mít závaznou legislativu, eh, jež se bude týkat eh, správného zacházení s citlivými kovy. Možná je to vlastně první krok k tomu, abychom se začali věnovat celému tomu řetězci nejenom mm, řetězství, který se týká těch minerálů, ale například i textilí a tak dále. Možná bychom, se, mm, možná bychom to v té naší obchodní politice měli mnohem více zohledňovat. Dobře, pojďme dál, bod 6. Otázka, jak to vypadá s uplatňováním pracovních norem. O, tom jsme, o tomto tématu jsme se bavili s Mezinárodní organizací práce, ILO. A to z toho důvodu, že pokud je o udržitelnost, tak pracovní normy pro nás byly ve středu pozornosti. Je to téma, které jsme zmínili například ve vyjednávání s Kanadou. Ehm, tam se to týkalo dvou zatím neuzavřených pracovních norem, ale mm, samozřejmě zmiňovali jsme to i v mnohých, mnohých jiných kontextech například eh, z Kolumbii, z Peru, z Bangladeží, Filipínami, což je hodně aktuální. Je to důležité, protože vlastně mm, probíhá, mm, probíhá nám několik vyjednávání, ale když se podívám na tu situaci na Filipínách, tak ta, ta nevypadá úplně slibně. otázka například nezávislých odborů, jaká, jsou, jaká budou práva mm, odborů. To jsou naprosto klíčové věci, které souvislí s udržitelností a které by měly být součástí takových dohod. A když se podíváme například na Jižní eh, Koreu, tam něco takového už máme vlastně, něco nám takového podobného funguje už od pěti let, už pět let. A je pravda, že to může například vést i k tomu, že se změní eh, zákony a my bychom chtěli vědět, co si o takových případech myslí Mezinárodní organizace práce. A je to téma, které nezajímá jenom nás, ale i Mezinárodní organizaci práce. Takže tady se vlastně eh, ty naše priority velice prolínají. Máme tady paní Corin Vaga, která je ředitelkou pro eh, pracovní normy Mezinárodní organizace práce. Máte slovo. Thank you very much, sir. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji za pozvání. Děkuji také všem poslancům eh, vašeho výboru za to, že jste pozvali i MOP na vaše zasedání a že s vámi eh, můžeme společně prodiskutovat otázku uplatňování standardů a norem v řadě zemí. Před začátkem prezentace se zeptám, kolik mám k dispozici času, abych věděla. Zhruba tak 10 až 15 minut, protože další bod na programu je naplánován ve 4 hodiny. Dobře, děkuji, tak to je dobře, že jsem se zeptala předem. Takže v tom případě nebudu moci úplně probrat veškerý ten seznam zemí, které vás zajímají. Vyberu si jenom některé z nich na základě nedávných diskuzí, které proběhly v červnu na mezinárodní konferenci v Ženevě. Výběr zemí proběhl podle toho, jaký zájem jste projevili. Já to vezmu podle abecedy, ty jednotlivé země, takže nepřikládejte jejich pořadí žádný jiný význam. Začneme tedy Bangladéši. Bangladeš eh, byla opět jmenována na společné konferenci Výboru pro uplatňování eh, standardů kvůli standardu 87. Eh, Asi se vzpomenete, že jsme hovořili o otázkách rovnosti a v letošním roce jsme se konkrétně soustředili na porušování občanských svobod, potlačování odborových hnutí a Řešili jsme právní překážky pro fungování odboru, jejich registraci, členství, eh, no, různými eh, podmínkami, absence mechanismu pro uplatňování běžných pracovních eh, práv a problematika vývozních zón. Během diskuze na konferenci výboru jsme zaznamenali s velkými obavami, že stát nadále selhává při naplňování závěru výboru, pokud jde o právo na schromažďování. Naopak stát několikrát zasáhl tak, že pozměnil pracovní zákonník z roku 2013. Týká se to například eh, exportních zón, svobody, združování a diskriminace odborových organizací. Týká se to například registrace odborových hnutí, která je zlouhavá a je potřeba, aby eh, Bangladeš eh, implementovala závěry mise, která byla provedena v dubnu letošního roku a sestávala ze dvou místopředsedů našeho výboru pro uplatňování norem. Možná vás také bude zajímat, eh, že MOP byla pozvána, aby se zúčastnila parlamentního slyšení ve středu a ve čtvrtek tento týden. Parlament bude diskutovat a doufejme, že také schválí nový zákon o exportních a zpracovatelských zónách, což si myslím, že je dobrý signál, že nás jako MOP pozvali. Budeme tak moci společně s nimi diskutovat o různých záležitostech, o pracovních inspekcích a tak dále napřímo s naší protistranou. Také bych vás chtěla aktuálně informovat o situaci s dodržováním eh, úmluvy o pracovních inspekcích, což jsme diskutovali na našem výboru po Rana Placa, po té katastrofě v Rana Placa. Tehdy se řešily eh, neúčinné bezpečnostní eh, inspekce fluktuace inspektorů a tak dále. Byly tam také mezery v právním rámci, velice slabé kapacity na straně bangladeského státu, slabé prosazování zákona. Takže my jsme zaznamenali nyní určitý pokrok. Víte, že jsme spustili program technické pomoci v úzké spolupráci také s Evropskou unii a výsledkem toho je, že skutečně v této oblasti došlo k určitému pokroku. Bangladéšské pracovní právo doznalo změny v podobě schválení nového zákona v září loňského roku. Také jsme zaznamenali navýšení inspekcí v oblasti protipožární a pracovní bezpečnosti byly rekrutováni noví pracovní inspektoři, byla vytvořena celá nová e, řada nových pracovních míst v této oblasti, takže tam došlo k pokroku. Byť, jak víte, přesto ještě problémy přetrvávají, ale alespoň je celý proces dobře nastartován. Nyní bych se velice rychle podívala na situaci v Ekvádoru. Ekvádor se probíral na konferenci výboru kvůli tomu, že nedodržuje úmluvu o kolektivním vyjednávání Hlavním problémem, o kterém jsme diskutovali na konferenci, je mm, upírání eh, práva kolektivního vyjednávání pracovníkům ve veřejném sektoru tím, že jsou tito pracovníci vyloučeni z uplatňování tohoto práva. Tato situace se ještě dále zhoršila v loňském roce kvůli eh, změně v ústavě. A zde je důležité uvést, že na začátku září v letošním roce generální ředitel MOP eh, byl pořádán, aby zasáhl Konfederací eh, Americké unie a veřejné Public Sector International, což je tedy eh, Mezinárodní asociace odborových organizací. Eh, poté, co byla rozpuštěna odborová organizace zastupující pedagogické pracovníky, a to v srpnu letošního roku, my jsme dostali na intervence našeho ředitele, reakci ekvadorského eh, ministra, že jako eh, MOP nemáme eh, právo zasahovat do těchto záležitostí. My to budeme tedy dále sledovat. Delegace vyslaná na naši konferenci rovněž nebyla otevřena. Všechny tyto záležitosti, které byly tedy nahlášeny, budou probrány v listopadu a v prosinci letošního roku v rámci našeho výboru budeme tedy celou situaci nadále v Ekvádoru monitorovat. Co se týče eh, Koreji, pane předsedo, vy jste zmínil i Koreu, takže tady bych eh, dodala, že vzhledem k tomu, co se stalo, my jsme tedy, musím říct, letos Koreu neprobírali, bylo to na loňské konferenci, kdy se téma Koreji probíralo. Nicméně, my jsme probírali umluvu 111 o nediskriminaci, ať už jde o diskriminaci na pracovně právním trhu, diskriminaci na základě nerovnosti politického názoru, a zejména s ohledem na pedagogické pracovníky, tak eh, zde vidíme, že vláda podnikla řadu legislativních kroků po loňské diskuzi na našem výboru výbor odborníků měl možnost eh, revidovat poskytnuté informace z hlediska dopadu těch přijatých legislativních opatření. A jedna záležitost, eh, na kterou eh, konference výboru odborníků poukázala v prosinci, je to, že pokud učitelé mají nějaké politické eh, aktivity, tak eh, jsou eh, persekuováni a diskriminováni, takže toto, toto se řešilo s korejskou vládou. Také bych chtěla říci, že v návaznosti na diskuzi na konferenci a výboru MOP nyní podporuje s vaší spoluprácí, spoluprácí Evropské komise vládou, pokud jde o řádnou implementaci úmluvy 111. Ještě ke Koreji. Myslím, že zde třeba říci, že generální ředitel MOP musel eh, obnovit eh, naše znepokojení, pokud jde o svobodu združování, schromažďování, protože nedávno prezident a předseda korejských Odboru byl odsouzen na pět let eh, kvůli nelegální činnosti v rámci odborového hnutí a dalších 19 jeho spolupracovníků v odborové organizace bylo eh, usvědčeno eh, z tého trestného činu v loňském roce. Takže na základě toho zasáhl generální ředitel MOP, protože se jedná o jasný signál problému, jich jsme byli svědky také v minulosti a zdá se, že se tyto problémy začínají objevovat znovu. Kromě toho je na tento týden naplánována stávka, takže bude velice zajímavé sledovat vývoj v Koreji i nadále. Nyní, co se týče Myanmaru, tak eh, o Myanmaru jsme tentokrát eh, přímo na konference nediskutovali, ale bylo mi řečeno, že vás situace v této zemi zajímá. A tady jsou hlavní tři oblasti naší intervence, kde se snažíme pomoci Myanmaru postoupit dále při dodržování pracovních standardů a vůbec zásad právního státu. Došlo k zásadní revizi pracovních zákonů. Je zjevné, že třeba více podpořit instituce, které odpovídají za prosazování legislativy a zároveň také vybudovat kapacity pro to, aby mohl pracovní trh v Myanmaru dobře fungovat. I v Myanmaru došlo k určitému pokroku. Samotná vláda se snaží e, společně s mezinárodním společenstvím v březnu 2015 ke společné iniciativě připojila také Evropská unie a společně pomáhají v Myanmaru v těch třech zmíněných oblastech. Takže s podporou Evropské komise tento týden proběhne forum, v rámci něhož se bude diskutovat o reformě pracovního práva a institucionálních kapacitách. Tady je pro vás asi důležité vědět to, že hlavní eh, Reforma pracovního práva již byla spuštěna, probíhá a to i díky podpoře mezinárodního společenství. A my už jsme zaznamenali určitý pokrok, eh, byť ta práce ještě není u konce ale bylo dosaženo pokroku, například eh, se aktualizovaly některé důležité zákony. Já sleduji stále čas, takže teď už jenom stručně o Filipínách a potom o globálním dotavatelském řetězci. Takže pokud jde o Filipíny, tak Filipíny to je Jedna ze zemí, o které jsme diskutovali v červnu letošního roku, pokud jde o úmluvu 87. Došlo k určitému pokroku, pokud jde o fungování mezinárodního mechanismu na monitorování porušování lidských práv, včetně práv odborových organizací. Zároveň jsme zaznamenali, že nedošlo k řádnému pokroku, pokud jde o vyšetřování násilí proti odborovým organizacím. Také přetrvávají legislativní nedostatky. Výbor konference vyzval Filipíny k řadě kroků, například zlepšení vyšetřování údajných vražd a dalších násilných trestných činů proti eh, odborovým organizacím, vyzval ke zlepšení legislativy a přijetí eh, mise, přímé mise MOP. Pokud jde o tuto záležitost, eh, zde mohu říci, že se nám podařilo navázat kontakt eh, s vládou v této věci a začali jsme diskutovat a připravovat tuto přímou kontaktní misi, která by měla proběhnout začátkem příštího roku a uvidíme, zda tím dokážeme posunout ku předu zbývající legislativní překážky. Těch problémů je tam tedy celá řada, ale to, že začaly eh, Filipíny a i vláda s námi spolupracovat, eh, to je dobrý signál, jak bychom snad mohli jim pozitivně eh, řešit nedostatky, které jsme shledali. A poslední věc, to je globální dodavatelský řetězec. Vedla se dlouhá a komplikovaná diskuze o tomto nesmírně důležitém tématu na naší mezinárodní konferenci v červnu. Diskuze se týkala zejména podmínek důstojné práce v globálním dodavatelském řetězci. Ty diskuze skutečně byly velice komplikované, komplexní, dlouhé, těžko jsme dosahovali závěrů, ale podařilo se nám to. V diskuzi o závěrech eh, jsme zdůraznili multidimenzionální mm, povahu dodavatelského globálního řetězce a veškeré výzvy, které eh, s tím souvisejí s ohledem na důstojnou práci, deficity a tak dále. Závěry stanoví řadu doporučení, které by měly zrealizovat jak vlády, tak firmy a sociální partneři společně v, odstavci 22, 23 a 25 eh, se konkrétně eh, zmiňuje o tom, eh, co, jaké kroky by měly být podniknuty následně. V odstavci 23 který teď nebudu přečítat, ale pokud se s ním seznámíte, tak uvidíte, že tam je celá řada doporučení Eh, v rámci nichž bychom chtěli začít jako MOP jednat. Chceme zpracovat akční plán, abychom zrealizovali tato, tyto závěry a abychom využili komparativní výhodu, kterou máme, naše zkušenosti, odborníky, i své kapacity organizovat eh, dialogy, diskuze, někdy i ohledně velice obtížných témat. V tuto chvíli připravujeme program, který se týká pěti os, eh, generování znalostí, jejich šíření, budování kapacit eh, se všemi aktéry v globálním dodavatelském řetězci. Třetí oblast, tam možná bude zajímavá pro vás, to je program pro eh, efektivní prosazování důstojné práce v globálním dodavatelském řetězci, kdy se soustředíme na ratifikaci a implementaci Eh, svobody schromažďování a kolektivního vyjednávání a dalších úmluv MOP. Čtvrtá oblast eh, to jsou eh, konzultace a pátá oblast to je partnerství, protože nemůžeme dosáhnout udržitelných změn globálně, individuálně. Takže nám jde o propojení všech aktérů po celém světě. Následně eh, předložíme v listopadu akční plán řídícímu orgánu MOP. Uvidíme tedy poté, jak, v jakém duchu řídící orgán rozhodne o tom akčním plánu, ale my jsme zatím vydali pokyn v tom smyslu, že by bylo dobré, aby naše výstupy byly co možná nejambicioznější. Takže děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát za krátkou aktualizaci a teď mají slovo členové našeho výboru, maximálně prosím dvě minuty. Prosím. Dank u wel, voorzitter. En uh, dank u wel, mevrouw Varga. Um, ik dank u voor het overzicht. Uh... Děkuji já bych chtěla poděkovat eh, za ten stručný přehled, ale vy jste říkala, že tady jsou i další země, eh, které mají, které mají problémy eh, s uplatňováním pracovních norem. A mám pocit, že ten text, jak je naformulován, vlastně vyzývá k tomu, aby k němu přistoupily ještě další země. Ale, jak jsem říkala, je problematické to, že některé země k tomu podpisu eh, norem s Mezinárodní organizací práce nepřikročily. A mě by zajímalo, jaký máte vy názor, co si myslíte například o doplňkovém protokolu. Eh, nepomohl by nám Eh, já jsem se snažila na to téma zaměřit, ale zjistila jsem, že ty eh, dodatkové protokoly nejsou závazné. Jaký je váš názor? Nebo jaké máte řešení? Eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl srdečně poděkovat. Byla to, bylo to sice stručné, ale myslím, že jsme se dozvěděli hodně o situaci, alespoň v některých zemích. A mám otázku která se týkají stávajícího projednávání v Ženevě ohledně eh, vlastně odpovědnosti vedoucích pracovníků. Eh, a mě by zajímalo, do jaké míry je do tohoto vyjednávání MOP zapojena a jakým způsobem se bude dohlížet nad uplatňováním té dohody. Protože já myslím, že to kolektivní vyjednávání to je eh, jeden z velkých výdobytků, kterého jsme dosáhli a mělo by se to horizontálně promítnout ve všech dohodách, které uzavíráme. A mě by zajímalo, jakým způsobem zajistíme, že se to ve všech těch smlouvách objeví a že to bude závazné. To je jedna věc. A druhá věc jakým způsobem výbor vybírá ty země, na které se pak důkladně zaměří. Mě by zajímalo, jak ten mechanismus vybírá, podle čeho postupujete a tak dále. Děkuji, pane předsedo, také děkuji paní řečnice. Já mám tři stručné otázky. První se týká evropské obchodní politiky. Jak víte, tak do našich obchodních dohod eh, jsme začlenili i kapitolu také o eh, lidských právech a pracovních standardech. A já bych se chtěl zeptat, jestli máte pocit, že to tady vedlo k nějakému pokroku, eh, pokud jde o vaše pozorování v praxi. Protože nedávno nějaký už určitý výzkum ukázal, že v praxi potom k žádným změnám nedochází takže mě by zajímal eh, váš náhled na toto. A ještě další eh, věc ke dvěma zmíněným zemím. Korea, tam eh, tady souhlasím s tím, co jste říkala o Koreji, tam skutečně máme obavy z toho, že dochází ke zhoršování situace, pokud jde o pracovní právo. Korea neratifikovala úmluvu 88, takže nevím, jestli s nimi vedete nějaký dialog v tomto směru. A poslední věc, je tady země, kterou jste nemohla zmínit, protože nebyl čas, ale Turecko, tam od eh, vlastně 90. let eh, máme zprávy o tom, že pokud jde o práci dětí, tam se situace pomalu, ale jistě měnila. Nicméně od chvíle, kdy udeřila uprchlická krize, zdá se, že celá řada syrských dětí vykonává dětskou práci. Takže se chci zeptat, zda k tomu máte nějaké důkazy a jestli vedete nějaký dialog s tureckou stranou, eh, abyste se pokusili tu situaci zlepšit. Lola Sanchez, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já mám otázky, které se také týkají obchodní politiky Evropské unie. Konkrétně smlouvy s Kanadou, smlouvy CETA. Zajímalo by mě, zda uvažujete o sociální klauzuli a myslíte si, že je dostatečně prosaditelná že tam je také dostatečně, že jsou tam dostatečně nasazené sankce. A druhá otázka, eh, uvažujete o tom, aby že by i takovéto eh, klauzule měly být eh, obsaženy v investičních smlouvách. Zda Eh, předpokládáte, že něco, co je v CETě, by mělo být tedy i v běžných eh, investičních smlouvách? Už to tady bylo částečně nakousnuto a já bych to chtěl doplnit. Týká se to situace v Koreji, že se zhoršuje a navíc více než pět let máme už obchodní dohodu s Koreou, ve které se Korea zavázala k dodržování uplatňových, uplatňování m, mm, pracovních norem. A mě by zajímalo, za vás EU dostatečně podporuje v tom, abyste vykonávali tlak na ty uh, země, aby tyto věci dodržovaly, protože asi nemá smysl, abychom to do těch obchodních uh, dohod poté dávali, když se potom s tím nic neděje, když se to nedodržuje. Uh, takže z tohoto důvodu mám otázku. Máte pocit, že vás Evropská komise dostatečně podporuje, tak abyste mohli vykonávat dostatečný tlak například na Koreu a na ostatní země, která pravidla nedodržují? Frau Forenza. Frau Forenza. Paní Forenza. Grazie, presidente, io voglio... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat eh, zástupkyni Mezinárodní organizace práce za eh, velice zajímavý projev. A ještě předtím, než položím otázku, tak bych chtěla zdůraznit to, že 5.7. Evropský parlament přijal usnesení, ke kterému jsem byla zpravodajkou a cílem toho textu bylo právě to, abychom konzistentnějším způsobem eh, přistupovali ke kapitolám o udržitelném rozvoji tak, aby eh, naše obchodní dohody eh, přispěly zásadním způsobem ke zlepšování pracovních eh, práv a kvalitě pracovních podmínek. Já doufám, že se stane velice užitečným nástrojem pro vás. My tam veliký důraz klademe na odpovědné nakládání a řízení mezinárodního globálního dodavatelského řetězce a je třeba, abychom toto skutečně naprosto zásadně dodržovali jakožto Evropský parlament a abychom už se spolupracovali s MOP. Souhlasím s otázkami, které eh, ostatní kolegové položili, pokud jde o CETu a také dohodu mezi EU a Singapurem. Nicméně, pokud jde o pracovní práva, tak tady vlastně není nic závazného. Není tady žádná povinnost, aby jednotlivé strany jaksi transponovaly tato pracovní práva. Takže já bych se chtěla zeptat, jak se dívá Mezinárodní organizace práce v tomto smyslu na dohodu s Kanadou a se Singapurem. A také bych chtěla poprosit o váš názor na situaci v Turecku, především pokud jde o práci dětí, protože toto je téma, eh, ke kterému se nemůže Evropská unie eh, otočit zády. Jaká opatření chystá Mezinárodní organizace práce v případě, že dojde k, nebo dochází k nějakým porušením v Turecku a v Bangladéši? A v neposlední řadě, prosím. Ano, děkuji. Já bych chtěla také poděkovat eh, za vynikající prezentaci současných aktivit eh, Mezinárodní organizace práce. Já mám dvě otázky. Za prvé, klademe důraz v rámci obchodních smluv, které uzavíráme, a ty smlouvy jsou stále podrobnější, hovoří se tam o udržitelnosti, o eh, pracovně právních eh, podmínkách a to jsou věci důležité, zejména v zemích, kde ta pracovně právní legislativa není dostatečná. Ale co se stane, když země podepíše určitou eh, úmluvu s MOP, ale pak eh, přijme legislativu, která bude s touto úmluvou eh, v rozporu. My jsme i ve Španělsku naráželi na problémy při dodržení úmluvy o kolektivním vyjednávání. A za druhé, mě by zajímalo, zda nás můžete více informovat o Filipínách, protože chceme inicializovat proces vyjednávání s touto zemí, tak si myslím, že je velice důležité, aby Evropský parlament měl podrobné informace o tom, jak vypadá situace na Filipínách v současné době, abychom věděli, jak nejlépe vyjednávat tu budoucí smlouvu. Děkuji. So, Sandra. Takže, Sandro, tři minuty máte. Nebo jak Jakým způsobem tady komise tlačí na to, aby standardy Mezinárodní organizace práce byly prosazovány a dodržovány, a to především tedy v Jižní Koreji? Děkuji vám za pozvání na toto zasedání. Komise má tedy generální ředitelství pro zaměstnanost, která vyjednává přímo s Mezinárodní organizací práce, ale také generální ředitelství pro obchod má několik dohod se zeměmi, které byly teď zmíněny. Uh, takže máme to potěšení přímo a neustále spolupracovat také s Mezinárodní organizací práce a e, při této příležitosti bych jim chtěla veřejně poděkovat za jejich skvělou práci. Všichni máme obavy, pokud jde o to, co jsme slyšeli ohledně některých konkrétních případů, e, takže já bych chtěla několika pár větami e, k tomu něco poznamenat. Pokud jde o Bangladeš, tak tam se na to díváme ne z hlediska kompaktu, ale tedy z hlediska GSP, což je trošku jiný úhel pohledu. Také spolupracujeme s Koreou, protože za, právě eh, eh, vzhledem k tomu eh, tedy přijali, oni akceptovali skutečnost, že Mezinárodní organizace práce bude přínotom na tomu vyjednávání, protože původně tady tomu tak být nemělo. Například tady byl zmíněn Myanmar a i tam bez přímého zapojení EU v některých projektech. A tady bych chtěla vám tady poděkovat, poděkovat Mezinárodnímu, eh, Mezinárodní organizace eh, práce. Ten projekt s Myanmarem je naprosto zásadní pro nás a stejně tak ten projekt ohledně úmluvy 111 s Jižní Koreou je tady celá řada důvodů. Samozřejmě všichni víme, že s nimi spolupracujeme v, oblast, v celé té oblasti, kterou se zabýváme, ale chci tady zdůraznit jeden prvek a to je tedy ta volba, kterou jsme udělali jako EU. My jsme nezačali podporovat stejné standardy, jako máme v Evropě. Rozhodli jsme se ve své obchodní politice tedy podpořit MOP, tedy těch, těch osm hlavních úmluv, které se týkají pracovních standardů. Možná se někdy musíme také podívat pořádně na to, jak je to v Evropě. To říkají neustále naši kolegové z Generálního ředitelství pro zaměstnanost. A jsme velice rádi, že jste dali také příležitost zástupcům MOP, aby se tady vyjádřili, protože je nesmírně důležité eh, říci, že eh, tedy státy, se kterými spolupracujeme, se kterými máme uzavřené kompakty nebo dohody, aby viděli, že vy v Evropském parlamentu se o to zajímáte. Jsem velice také vděčná za tu to usnesení, které jste přijali, protože tam je naprosto jasně řečeno, že se právě zaměřujeme na tyto pracovní standardy. jedna věc, která budí v nás určité nadšení, eh, řekněme, je právě tato strategie, která je velice důležitá právě pro posílení provádění a praktického užívání mm, pracovních práv v těchto zemích, se kterými spolupracujeme. Ale chtěla bych varovat, že jak si, si nemusíme, nesmíme myslet, že obchod je naším jediným názorem eh, nástrojem, pardon, protože tady hovoříme také o lidských právech. Nejde nám jenom o eh, pracovní standardy, ale o lidská práva. Děkuji mnohokrát, paní Vágr. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Celá řada zajímavých otázek tady zazněla. Děkuji mnohokrát. Je to skutečně fascinující rozprava. jsem velice vděčná, že jsem sem mohla přijít. Já ty otázky seřadím do skupin. Pokud jde o dohody o volném obchodu a jejich sílu, tak pro MOP tady jsou tři zásadní věci. Za prvé, soulad s eh, pracovními doložkami v těchto dohodách a co je ještě důležitější, správné zohlednění mezinárodních pracovních norem v těchto dohodách. Jedna věc, eh, jeden ohled, ve kterém má MOP určité obavy, je ten, že někdy Eh, dohody o volném obchodu si jaksi vybírají některé konkrétní mezinárodní standardy a ne jiné. A někdy nepoužívají eh, tedy eh, systém MOP a náš především dozorčí systém, pokud jde o dodržování pracovních práv a standardů. Takže pro nás je velice důležité to, aby tyto eh, dohody eh, skutečně odkazovaly na ty, řád, ty správné nástroje a aby využívaly tedy naše eh, výzkumy, naše data, pokud jde o dodržování. Potom je tady ta otázka toho, zda tyto dohody jsou účinné, zda jsou dostatečně zavazující, jestli tam jsou dostatečné tedy sankce. A tady bych za MOP řekla, že eh, podle našeho názoru tyto dohody o volném obchodu eh, nabízejí zajímavé páky pro prosazování eh, dalších tedy pracovních standardů, pro jejich dodržování v praxi. A zkušenosti nám ukazují, že skutečně tyto dohody o volném obchodu dodávají zajímavý impuls do té debaty, ale nestačí sami, samotné o sobě. Skutečně je třeba potom přímo s členskými státy, které vyjádřily zájem o spolupráci, skutečně v praxi aktivně pracovat. Je třeba tedy s nimi pracovat v oblasti dodržování mezinárodních obchodní, obchodních standardů. Například pokud jde o Vietnam, tam už pracujeme mm, více než dvě desetiletí, pomáháme jim s dodržováním pracovních standardů, pomáháme jim s přechodem směrem k Eh, vyzrálejšímu průmyslu a pracovnímu trhu. A všechny tyto velké strukturální změny trvají určitou dobu. Je tam zásadní časová otázka. A proto tedy aktivní a konstruktivní spolupráce s nimi je důležitá. Já tady nechci, abychom si neustále vzájemně děkovali, ale tady děkovali, ale skutečně musím říci, že spolupráce s Evropskou komisí je nesmírně důležitá, protože když vidíme, že je někde politická vůle, můžeme už potom začít eh, s tím partnerem eh, skutečně pracovat, když máme finanční podporu. Eh, pokud jde o některé naše programy, je těžké sbírat konkrétní data. V některých případech se snažíme tady přijít s nějakým vědeckým přístupem, eh, pokud jde o měření dopadů našich aktivit. Možná vás bude zajímat, že v listopadu se chystáme vypracovat zprávu právě o eh, dohodách eh, o volném obchodu a pracovních standardech a jejich praktickém dopadu. A tam se budeme zabývat také jednotlivými mechanismy, pomocí kterých se implementují tyto dohody v praxi. Ale je pravda, že skutečně musíme ještě mnohé udělat, abychom mohli skutečně, eh, abychom byli schopni skutečně to komplexně zhodnotit. A poslední věc, kterou k tomu chci říci, je ta, že skutečně toto je pro nás příležitost vytvořit prostor pro další pokrok v oblasti pracovních norem a standardů. Často se to neděje tak rychle, jak by se nám líbilo, ale velice často i nějaký pokrok je lepší než žádný. Pokud jde o role, roli MOP v kontextu lidských práv a podnikání. Eh, my jsme tedy v neustálém kontaktu s našimi kolegy v této oblasti je to, skutečně je pravda, že jsou to nezávazné nástroje, ale zase chceme tady vytvářet určitý prostor pro Mezinárodní organizaci práce. Tímto způsobem můžeme tedy dále propagovat, prosazovat pracovní standardy, takže e, spolupracujeme s, ním, s těmito partnery výbor pro konferenci, jakým způsobem se vybírá země. Máme tady seznam eh, kritérií, dva místopředsedové tohoto výboru eh, potom podle těchto kritérií eh, sestavují určitý seznam. Ta kritéria jsou tedy například dlouhodobé neplnění eh, pravidel nebo závažná porušení, eh, případně tedy dlouhodobá absence vlády a tak dále. To znamená, máme tam celou řadu kritérií, které místo předsedové tohoto výboru používají pro výběr těchto zemí a potom samotný výbor je schvaluje. Byla zde otázka na Koreu a zda vedeme nějaký nový dialog ohledně té ratifikace. Ano, dialog vedeme, ale zatím tady nevidíme nějaký zájem, který by se týkal právě možné ratifikace nových nástrojů. To znamená, že pokud jde o eh, úmluvu uh, 98, žádný dialog nevedeme. Pokud jde o Turecko a práci dětí, ano, tam skutečně došlo k posunu a k pokroku, pokud jde o snižování počtu případů dětské práce, eh, částečně díky také nástrojů, nástrojům financovaným z EU, ale nejenom jim. A máte také pravdu v tom, že eh, uprchlická krize vedla k eh, velkém, který k příchodu eh, velkého počtu dětí do Turecka, které někdy se do této situace skutečně dostávají. Mezinárodní organizace práce eh, spustila veliký program, komplexní projekt, který se má zabývat právě otázkou práce dětí v kontextu uprchlické krize. Poskytujeme technickou pomoc, technickou podporu, abychom zabránili tomu, že Turecko jaksi ztratí a přijde o veškerý ten pokrok, kterého v předcházejících letech dosáhlo v této otázce. K Filipínám mohu velice konkrétně říci, že v tuto chvíli eh, parlament eh, tedy neschválil celou řadu návrhů legislativních, ale eh, schválení těchto návrhů zákona zůstává prioritou nadcházejícího během nadcházejícího funkčního období parlamentu. Na začátku příštího roku tedy budeme moci už sledovat další vývoj a posilujeme také technickou spolupráci s Filipínami ve spolupráci s Generálním ředitelstvím pro obchod Evropské komise, abychom tedy eh, podpořili jak reformu pracovního práva, tak podpořili budování institucí, které mohou tedy podporovat sociální dialog a řešení konfliktů na Filipínách. Já doufám, pane předsedo, že tím jsem tady dokázala odpovědět na veškerý, veškeré dotazy, které zazněly. Really interesting. Uh... Děkuji mnohokrát. Byla to velice zajímavá diskuse. Já věřím, že zůstaneme nadále v kontaktu. Bude to v zájmu tedy samozřejmě zlepšování základních pracovních standardů pro všechny lidi v praxi. Děkuji mnohokrát. Zíben. Dostáváme se k bodu 7. Je to první kolo hlasování které se bude týkat ochrana doložky. Eh, uzavřené mezi EU a Kolumbií a Peru. Ja. Okay. Frau de Sarnes ist Berichterstatter. Spravodajkou je paní de Sarnes. A my a vy budete potřebovat, ne, my budeme potřebovat ty hlasovací karty. Nejprve si provedeme testovací kolečko, takže zahájí hlasování. Okay, die Abstimmung. Uzavírám hlasování. Alles in Ordnung. Vše je v pořádku. Bod 7. Pojďme tedy se podívat na to hlasování o ochranné doložce týkající se banánů. Eh, pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Přijato. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Přijato. Pozměňovací návrh 20, druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Zamítnuto. Kontrola. Pozměňovací návrh 20, druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je přijat. Good. Pozměňovací návrh. Tři. Pozměňovací návrh tři. Kdo pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Přijato. Kompromis 4. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Přijato. Pozměňovací návrh 35, druhá část. 35, druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Přijato. Body odůvodnění. Eh, pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Přijato. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Přijato. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Přijato. Takže kontrola. Pozměňovací návrh 16. Ten si zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. Je zamítnut. Pozměňovací návrh 15 pro Proti? Kdo se zdržuje? Zkontrolujeme si to. Pozněvací návrh 15, zahajuji hlasování. Äh, Končím hlasování. Tento pozměňovací návrh zamítnut. Máme tady kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Přijato. Kompromis 8 s ústní změnou. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Přijato. Teď pozměněný eh, návrh komise. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Přijato. Pojďme teď hlasovat elektronicky o tzv. legislativní rezoluci. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A návrh je přijat. Chtěla by se vyjádřit paní zpravodajka, prosím. Euh, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla, abychom eh, pokračovali v trialogu s eh, radou. Myslím, že máme velkou většinu a myslím, že jsme dobře vybaveni. Chci poděkovat všem štínovým eh, zpravodajům, s kterými jsme vytvořili tým a chci také poděkovat panu předsedovi a mm, doufám, že budeme takto dobře pokračovat. Also der Antrag ist gestellt. Takže ten návrh zní okamžitě vstoupit do trialogu, tedy hned zahájit jednání a mandát pro vyjednávání je právě to, co jsme před chvíli schválili. Vyjednávací tým Eh, bude složen, já tomu týmu budu předsedat, paní zpravodajka tam bude také a pak tam budou ještě stínoví zpravodajové pan Mato, Mojsr, Sartil, paní Keller, pan Scholz, pan Borelli a pak ještě eh, jedna osoba z INF, pokud to bude chtít. Takže pokud s tím tak souhlasíte, tak budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Und die Končím hlasování. Téměř jednohlasně, téměř jednohlasně. A samozřejmě eh, přeji paní Sarnes hodně úspěchu dalšího vyjednávání. Pojďme dál, bod 8. Je to akční plán eh, pro boj proti obchodování s volně žijícími a plně rostoucími druhy. Máme tady kompromisní návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Přijato. Teď pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Přijato. Máme tady ústní pozměvací návrh eh, paní zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Přijato. Dále pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Přijato. Kompromis 1b. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Přijato. Kom- pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Přijato. Pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Já myslím přijato, ale pojďme si to zkontrolovat pro jistotu. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 21. Zahajuji hlasování. Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. Ano, je to přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Přijato. Pozměňovací návrh 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 28, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržuje, přijato. Pozměňovací návrh 29, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržuje. Pojďme si to zkontrolovat. Já si myslím, že je to přijato, ale pojďme si to zkontrolovat. Zahajuji hlasování k 20 pozměňovacímu návrhu 29. Končím hlasování, takže je to přijato. Kompromis 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržuje, přijato. Pozměňovací návrh 35, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržuje, přijato. Kompromis 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržuje, přijato. Pozměňovací návrh 40, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržuje, zamítnuto. Pozměňovací návrh 41, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržuje, přijato. Pozměňovací návrh 42, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržuje? Přijato. Pozměňovací návrh 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Zamítnuto. A takto pozměněné stano, stanovisko jako celé zahajují k celému textu hlasování. Abstimmung ist... Končím hlasování velkou většinou je text přijat a gratuluji mě. Pojďme dál. Bod 9. Pojďme hlasovat o mechanismu výměnu, výměny informací o mezivládních dohodách a nezávislých, nezávazných nástrojích v oblasti energetiky Spravodajem je pan Bencen. Nejprve kompromis číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Přijato. Pozměňovací návrh 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Přijato. Pozměňovací návrh 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Zamítnuto. 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Zamítnuto. 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Zamítnuto. 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Zamítnuto. 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Zamítnuto. 40. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržuje, zamítnuto. 41, kdo je pro, kdo je proti. Čtyřicet jedna přijato. 43. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržuje, zamítnuto. 45, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržuje, zamítnuto. 45, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržuje, zamítnuto. 46, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržuje, přijato. 47, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržuje, zamítnuto. 48, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržuje. Pojďme si to zkontrolovat. Pozměňovací návrh 48, zahajuji hlasování. Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh je přijat. Pozměňovací návrh 50 bude pro, bude proti, kdo se zdržuje, zamítnuto. 51, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržuje, zamítnuto. 52, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržuje, zamítnuto. 53, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržuje, přijato. 54. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Zamítnuto. 55. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Přijato. 56. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Zamítnuto. 57. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Přijato. 58. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Zamítnuto. 59. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Zamítnuto. 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Zamítnuto. 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Zamítnuto. 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Zamítnuto. 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Přijato. 64, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Zamítnuto. 65, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Myslím si, že je to přijato, pojďme si to zkontrolovat. Hlasujeme o 65C elektronicky. Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. Je to přijato. 66, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Zamítnuto. 67, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržuje, zamítnuto. 68, kdo je pro, kdo je já se omlouvám, pane předsedo, ale mohli bychom blokově hlasovat o 68 až 76. Od 68 do 76. Ano, takže je tady návrh blokového hlasování od eh, pozměňovací návrh 68 až 76. Je někdo proti? Ne. Takže hlasujeme blokově. Pozměňovací návrh 68 až 76. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Takže jsme všichni zamítli. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Přijato. 77. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržuje, zamítnuto. 78, bude pro, bude je proti, kdo se zdržuje. Pojďme si to zkontrolovat. 78, hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Und Abstimmung Končím hlasování. Zamítnut. Pozměňovací návrh 7. bude pro? Bude je proti? Kdo se zdržuje? Přijato. Pozměňovací návrh 79. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Přijato. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Zamítnuto. Pozměňovací návrh Možná bychom mohli eh, blokově hlasovat 9 až 12. Je někdo proti? Ne. Takže hlasujeme blokově 9 až 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Přijato. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Zamítnuto. 17. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržuje, zamítnuto. A 18, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržuje, zamítnuto. 19, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržuje, zamítnuto. Pozměňovací návrh 20, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržuje, zamítnuto. Kompromis 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržuje, přijato. 22, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržuje? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Přijato. Pozměňovací návrh 26. Tam má dvě části. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Přijato. Pozměňovací návrh 27. Kdo pro? Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Zamítnuto. 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se že zamítnuto 29, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržuje, přijato. 30, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržuje, zamítnuto. A takto změněné stanovisko. Pojďme o něm celém hlasovat. Elektronicky zahajuji hlasování. Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. Auch mit großer Velkou většinou jsme stanovisko přijali a gratuluji panu zpravodaji. Děkuji vám, to bylo tedy dnešní hlasování. Kdo chce teď opustit místnost, tak bych chtěl poprosit, abyste místnost opouštěli tiše. Punkt 10 Bod 10. Činnost monitorovacích skupin. Co se stalo od posledně? Please be quiet. Prosím, o klid v sále. Dort gab's zwei. Takže jednak vyjednávání se Spojenými státy 1. září, já jsem se toho osobně neúčastnil, ale eh, kolegyně mě zastupovala, takže jí možná dám hned slovo. Chce, chcete se k té monitorovací skupině vyjádřit? Maritě, you like to say something about the... No. Maritě, chcete se vyjádřit? Nikoliv? Sorry, I was still distra- Omlouvám se, trochu mě tady rušili kolegové, jak odcházejí. Ptáte se na to, zda se chci vyjádřit eh, k té monitorovací skupině? Eh, tak myslím si, že postupujeme podle očekávání. Absolvovali jsme eh, dobrá zasedání s hlavními vyjednavači k TTIP. Nemám v podstatě nic zásadního, co bych teď mohla kolegům říci. Snad jen to, že monitorovací skupina myslím, dokázala dobře vyjasnit některé otázky našich poslanců a já doufám, že to eh, ta dobrá spolupráce bude pokračovat. Děkuji. Příští setkání monitorovací skupiny, myslím, proběhne začátkem října. Máme také monitorovací skupinu XETA, která se sešla na začátku září. 7. Eh, září předsedala tehdy Austrálie ale myslím, že z toho nevzešla žádná nová informace. Takže to byly ty dvě monitorovací skupiny, které proběhly. Dostáváme se k bodu číslo 11. Zpráva z společné pracovní cesty INTA. Jaký máme vývoj, který se týká konference UNCTAD v Nairobi Jednalo se o 14. ministerskou konferenci UNSTAT. Byly tady dva hlavní proudy. První proud diskuze o novém mandátu UNSTAT. A sem spali například studie týkající se zadlužení a také to, zda neposílit politickou roli UNSTADu. My jsme se nepřímo účastnili této konference, protože jsme byli v úzkém kontaktu s komisí a ten druhý proud, víte, že tam většinou probíhá hodně akcí najednou, ale má to samozřejmě všechno jedno společné téma, obchod a rozvoj. A my jsme se spojili i se Světovým investičním fórem. Já jsem eh, na tomto fóru měl projev, ale důležité je, že společně s Kanaděny jsme my představili vlastně nový systém pro investice, A musím říct, že reakce ostatních eh, zemí na tento nový investiční model byla velice pozitivní. Dohodli jsme se na tom, že v diskuzi budeme pokračovat. Třetí země se hlavně ptali na to, zda budeme mít eh, dostatečné kapacity na to, abychom například zaplatili i soudce, soudkyně, a to je otázka, na kterou se budeme muset zamyslet. Paralelně s tím jsme vedli rozhovory i s Kenou. Rozhovory se týkaly podpisu dohody EPA. Do toho příslušného výboru přišel i ministr a jak jsem už říkal, 20. Eh, září proběhne ratifikace parlamentu. A já bych chtěl vědět, co máte nějaké připomínky nebo otázky k tomu, co jsem právě sdělil. Nemáte. Dobře, tak pojďme dál, bod číslo 12. Tady máme jako téma makrofinanční pomoc Jordánskému a Hašimovskému království a dám hned slovo eh, panu zpravodaji Emanuelu Maurelovi. Prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Je pravda, že my už jsme vedli poměrně podrobnou eh, debatu o Jordánsku minulé na zasedání výboru INTA a myslím, že jsme se zhodli na, jak na diagnóze, tak na řešení, které nám snad pomůže vyřešit několik problémů na místě. Jde o to, že potřebujeme trošku flexibilnit pravidla původu, ale také potřebujeme rychle poskytnout makrofinanční pomoc, která by měla být opravdu eh, přiměřená, dostatečná. A myslím si, že tady se vlastně komise i rada eh, dohodly na prioritách, které máme v našem partnerství s Jordánskem. A myslíme si, že eh, v brzké době by měla začít fungovat ta prohloubená komplexní dohoda o volném obchodu. Já jsem byl v úzkém kontaktu s vyjednávači, stejně tak, jak to bylo u Tuniska Chceme, aby práce pokračovala co nejrychleji. Já mm, jsem předložil zprávu o této makrofinanční pomoc, pomoci. Nám mám tady některé návrhy, jsou tady některé návrhy, které vlastně navrhla komise. Já bych mm, se k tomu chtěl trošku vrátit, protože to bylo trošku technické, ale každopádně je zajímavé, že jsme dospěli k dohodě a je pravda, že komise by měla být flexibilní a také inteligentní z na reformy, které vyjednala s Jordánskem. Nám jde tedy hlavně o to, aby ta pomoc, kterou poskytneme Jordánsku, byla poskytnuta rychle, aby byla v dostatečné výši a komise by se k tomu měla vyjádřit v několika následujících dnech a doufám, že se komise bude řídit naším příkladem, naším uh, a naším postojem, protože, jak říkám, Jordánsko potřebuje naši pomoc tak, aby pokryla své finanční potřeby na rok 2016 a 2017. Já jsem samozřejmě diskutoval s celou řadou kolegů a také s ostatními lidmi, kteří znají problematiku Jordánska a my navrhujeme tu výši 350 milionů a souhlasili s tím vlastně i stínoví zpravodajové. My chceme skutečně, aby ta pomoc byla prospěšná, aby pomohla našim jordánským partnerům a myslíme si, že EU eh, e na to je schopna najít ve svém rozpočtu peníze. Také je důležité, aby EU respektovala své závazky, eh, ke kterým eh, se uvázala na konferenci dárců v Londýně, takže je důležité, abychom své sliby dodržovali. Takže jak jsme se, jak jsem říkal, dohodli jsme se na e, diagnóze a doufám, že stejně jednohlasně se dohodneme na těch řešeních, které navrhuji. Ano, děkuji, Emanueli. E, se stínový zpravodajů tady nikdo není, ale Daniel se chce vyjádřit. Já, ich möchte, um... Ano, děkuji eh, za naši frakci a za kolegy, kteří tady dnes nejsou. Bych chtěl poděkovat panu zpravodaji Eh, myslím si, že jsme rádi, že ten návrh podáváme společně, protože naše frakce se do toho chtěla také zapojit. A bylo by dobré tyto země v tomto regionu stabilizovat. Je nám jasné, že Jordánsko nese velkou zátěž, pokud jde o přijímání uprchlíků a tady si myslím, že bychom jako EU mohli přispět. Eh, paní Sarnes, prosím. Děkuji, Děkuji, děkuji, eh, pane předsedo. Emanuel má pravdu. My všichni víme, před jak velkou výzvou Jordánsko stojí, je to uprchlická otázka, eh, skolabovaný eh, obchodní, cestovní ruch, pardon, a samozřejmě mm, a, obchod, kterému se nedaří, když se podíváte, jaký je ten vývoj bombardování Alepa a tak dále. Takže skutečně eh, ta situace je naléhavá. Souhlasím s tím, co říkal pan zpravodaj. Eh, bylo by dobré, aby komise dodržovala své závazky, Eh, protože komise nejprve v tom vyjednávání eh, s Tuniskem měla určité výhrady, které se týkají jurisprudence, ale teď už prostě nemáme tolik času, takže já eh, tady, pokud jde o Jordánsko, podporuji pana zpravodaje, podporuji ty pozměňovací návrhy. Myslím si, že pokud v této chvíli nebude EU stát bok po boku s Jordánskem a neposkytne skutečně přiměřeně vysokou e, částku, tak nechci vidět, jak ten vývoj bude do budoucna v tomto regionu. Děkuji, Helmut. Ano, děkuji. Já bych chtěl ještě doplnit jeden aspekt, který dosud nehrál velkou roli. Myslím, že všichni víme a uvědomujeme si, že Jordánsko na Jordánsko má velký dopad eh, probíhající občanská krize v eh, Sýrii a také eh, pro množství uprchlíků, které přijímá na svém území. Takže ty, mm, ten vývoj je opravdu mimořádný a s tím souvisí i ekonomická a hospodářská situace Jordánska. Stejně jako mm, pan zpravodaj, i my si myslíme, že bychom měli poskytnout mimořádnou pomoc Jordánsku. A také bychom se měli zamyslet nad tím, jak ty nástroje makrofinanční pomoci fungují, jakým způsobem bychom je eh, mohli například trošku vylepšit nebo přizpůsobit aktuální situaci, tak abychom je využili na maximum. Takže bod 2.1, tedy ručení za makrofinanční pomoc, kde se hovoří o dodržování lidských práv v Jordánsku. V samotném Jordánsku, tady by to mělo být navázáno. To bychom měli ještě propracovat. Takže my, opakujeme, my opakovaně upozorňujeme na to porušování eh, lidských práv, na to, že tady není eh, kritická opozice vůči králi a také víte, že nedávno jsme si také v Štrasburku vyslechli příspěvky k uprchlické krizi. Nicméně obecně ta hospodářská situace v Jordánsku je pro nás důležitá, zajímá nás je pro nás prioritou a z tohoto důvodu eh, my ještě přijdeme s některými návrhami na změnu, které projednáme s panem zpravodajem, s tím novými zpravodaji. Thank you, uh, Mr. Děkuji, pane předsedo. Já vystoupím jménem Sanda Lunese, který není v tuto chvíli na dnešním zasedání a můj kolega Pirát řekl, že naše skupina oceňuje úsilí Jordánského království, pokud jde o přijímání syrských uprchlíků a veškeré výzvy, které tato podpora sebou přináší, tudíž podporujeme také tento návrh na rozhodnutí o poskytnutí mikro, makrofinanční pomoci Jordánsku. Domníváme se, že tato podpora by měla ovšem zůstat podmíněna správným využíváním prostředků přijímající zemí. Pan Lunes mě také informoval o tom, že ho zpravodaj oslovil, zda by spolupodepsal pozměňovací návrh na zvýšení makrofinanční pomoci ze 200 na 350 milionů eur. My nebudeme tento pozměňovací návrh spolupodepisovat, alespoň ne v tuto chvíli. Nicméně zamyslíme se nad tím ještě dále. Pokud jde o tento pozměňovací návrh, tak eh, my zde čekáme na mm, potvrzení externích finančních eh, potřeb Jordánska ze strany Evropské komise. Jakmile budeme mít aktuální informace od komise k dispozici, tak zvážíme spolupodepsání tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji, pane Zahradile, a nyní má slovo Evropská komise, která se vyjádří k Jordánsko, pokud si přeje, prosím. Uh, dear, um, Děkuji vám, pane předsedo. Vzhledem k tomu, že váš program pokročil velice rychle, tak se zdá, že tady z příslušného generálního ředitelství ještě zástupce nemáme, ale vše, co jste řekl, eh, jsme se řádně poznamenali a Ozveme se vám, jakmile eh, budeme mít eh, odpověď k dispozici. Děkuji, říká pan předseda. Nyní Emanuel tedy na závěr. No, Já jsem to asi úplně nepochopil, ale pokud jsem to dobře pochopil, tak snad tak debata s komisí proběhne na jiném místě. Děkuji všem, kteří se přihlásili. Myslím, že ty otázky byly legitimní, to, co říkal pan eh, Scholz o výši té makrofinanční pomoci, tak to je otázka pro naši debatu. Děkuji také kolegům, kteří souhlasí s tím, že tu výši, tu částku navýšíme, protože ona to opravdu odpovídá akutním potřebám Jordánska. Protože musíme si uvědomit, že to je země, která čelí obrovským problémům a e, pokud bychom jako EU váhali pomoci zemím v tomuto regionu, tak bychom vlastně eh, nesladili naše činy s našimi slovy. Děkuji za eh, tu velice kvalitní debatu a samozřejmě jsem komisi k dispozici. Merci, eh, Herr Foran. Pan Foran. Já. Ale... Das soll auch so sein. Äh, ja. Důležité je souhlasit s tímto návrhem. Myslím si, že, myslím si, že je rozumný. Jordánsko nese hlavní část celé zátěže. Eh, samozřejmě ty negativní dopady byly na eh, cestovní ruch, ale i na další jiné sektory. A paralelně s tím je důležité sledovat i politický vývoj v samotném Jordánsku existují obavy, že tím velkým přísunem uprchlíků dojde k radikalizaci v samotném Jordánsku. A já bych tedy byl rád, abychom tyto věci sledovali paralelně, aby jsme se zaměřili na screening a na pečlivé sledování politické situace, tak aby nám skutečně nic neuniklo. Ano, děkuji. A pan zpravodaj si to všechno napsal zapracoval. Lhůta je 26. Eh, září pro podání pozměňovacích námrhů, takže opakuji 26. Eh, září 7 večer a hlasování proběhne 12. 13. října na příštím zasedání našeho výboru INTE. Dobře, pojďme dál, bod 13. Přistoupení k obchodní dohodě mezi EU a členským státy na jedné straně a Kolumbii a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru. Toto vyjednávání bylo ukončeno 17. července v roce 2014 a my jsme o tom několikrát hovořili. V březnu 2016 jsme vyslali delegaci do Ekvádoru a poté jsme schválili usnesení. A skutečně jsme se snažili tlačit na to, aby tento celý proces byl co nejdříve ukončen, aby Ekvádor neměl žádný problém s obdobím tedy eh, mezi, v mezidobím mezi těmito dvěma předpisy, Spolupracovali jsme se také s komisí a s radou a v tuto chvíli už dám slovo stálému zpravodajovi Helmutu Šolcovi, který nám poskytne v tuto chvíli aktuální informace. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Vy už jste, tuším, zmínil tu nejdůležitější otázku, pokud jde o přistoupení Ekvádoru Eh, k této dohodě o volném obchodu. Jde o to, že musíme nalézt řešení v rámci roku 2016, protože od 1. ledna 2017 by Ekvádor ztratil přístup na trh, vnitřní evropský trh, a to by mělo obrovský hospodářský dopad eh, skutečně by to této zemi způsobilo nesmírné hospodářské potíže a také zvlášť tedy všem lidem, kteří pracují v rozvíjejících se hospodářských odvětvích eh, a v odvětví tedy zemědělství. Abych to tedy řekl úplně jasně, za posledních několik měsíců, abych tady neřekl přímo několik posledních let, jsme v kontaktu s Evropskou komisí a také s předsednictvím, které plní svou zodpovědnost, která spočívá v dokončení vyjednávání o tomto protokolu. A samozřejmě jsme v kontaktu také se ekvádorskou stranou. A v souladu s usnesením Evropského parlamentu postupujeme dále, protože v tomto usnesení už jsme tedy stanovili jasný plán našich priorit. Kromě těch eh, obtíží, které už eh, jsem tady popsal a které vnímáme jako velké výzvy eh, pro naše vyjednávání, došlo k Ekvádoru také k velkému zemětřesení na jaře letošního roku a to způsobilo ještě další obtíže v Ekvádoru a zkomplikovalo to hospodářskou situaci v této zemi. A proto této zprávě navrhuji pozitivní přístup Evropského parlamentu k ratifikaci této dohody, ale samozřejmě víte, že musíme ještě počkat na to, až rada oficiálně eh, tento dokument schválí. A to je další problém. Ještě vy samozřejmě všichni víte, že se držím vždy demokratického práva Evropského parlamentu na to, aby proskoumal řádně obsah eh, nějakého právního aktu, nějaké dohody, proskoumal to, jaké jsou, se tam vytvářejí podmínky, jaký bude dopad na občany všech 28 členských států EU a taky, také jaký bude dopad na eh, občany, podniky a sociální aktéry v té partnerské zemi. Také se musíme eh, jasně podívat na to, jaká je situace dnes ve společenství a víme, že tady pro všechny tyto partnerské země eh, že všechny tyto partnerské země skutečně procházejí eh, velice obtížným obdobím. Máme také ty eh, pojistky v těchto dohodách. Musíme se zabývat samozřejmě také tím, jaký dopad to bude mít na zemědělství v Evropské unii. Takže já bych vás, kolegyně a kolegové, chtěl požádat o to, až odprezentuji návrh této zprávy, abychom všichni se pokusili eh, to zpracovat a prostudovat co nejrychleji, abychom co nejrychleji projednali tento návrh a odhlasovali jej, abychom mohli uh, ten ratifikační proces dokončit ještě do prosince letošního roku, abychom mohli hlasovat na plenárním zasedání v prosinci. A to znamená, že tím bychom budeme mít ještě jedno mm, zasedání eh, v mezidomí 29. listopadu. Potom se bude tady v prosinci hlasovat. Já vím, že je to poměrně krátká doba, ale já doufám, že všichni se se mnou sdílíte tuto moji vizi, že všichni se ke mně připojíte eh, k tomu, že tady eh, my jako občané Evropské unie chceme tímto pomoci Ekvádoru. Děkuji mnohokrát, říká pan předsedající. A dávám slovo eh, stínovým zpravodajům Danieli. Vážení kolegové, a náš kolega tady dnes bohužel být nemůže, takže za naši frakci přednesu jeho připomínky a Závazek na uzavření dohody s Ekvádorem do konce roku naše skupina podpořila uplatňování všeobecných preferencí vůči této zemi již v roce 2014 po vypršení režimu GSP Plus a po přistoupení Ekvádoru k obchodní dohodě. To je klíčové pro EU a pro naši podporu, na podporu našich zájmů v Jižní Americe. To je důležité ovšem pro další země, s nimi jsme zahájili proces integrace. Pokud bude v listopadu listopadu eh, smlouva podepsána, budeme hlasovat eh, o celé věci na prosincové plenárce. Pokud je o akční plán, tak naše skupina eh, si pročetla ekvádorský plán pro příští roky pokud jde o související současnou a budoucí legislativu. Vítáme zlepšení legislativy, kterou plánuje Ekvádor, jak o tom hovoří Evropský parlament v usnesení z roku 2015. Vše budeme sledovat a samozřejmě nepřestaneme ani poté, co stoupí dohoda v platnost a to vše v duchu vzájemné spolupráce, tak jak je tomu už nyní v, případu, v případě Peru a Kolumbie. E, jinak e, zohledňujeme Eh, opatření, která byla přijata Ekvadorem v oblasti TBT a SPS eh, a zrušení kvót na, eh, na dovoz vozidel. My si myslíme, že současný postoj Ekvádoru je v rozporu s pravidly VTO, takže očekáváme změnu postoje v této oblasti. Děkuji. Děkuji za sociální demokraty, mohu říct že i my máme velký zájem na to, aby to přistoupení mohlo proběhnout a aby eh, tady nebyly žádné negativní dopady na Ekvádor. A chtěli bychom také posílit ještě některé dohody s Ekvádorem. A k tomu nám ale chybí ještě pár věcí. Například ta možnost přístupu na trh nebo eh, řádný dialog s občanskou společností či pravidla pro udržitelnost. Ale i přesto všechno by bylo dobré, aby na radě v listopadu padlo rozhodnutí tak, abychom na plenárce v prosinci mohli přistoupit k ratifikaci. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. My jsme vždy podporovali tento postoj a podporujeme eh, tuto záležitost ještě více nyní, kdy vidíme, že všeobecná atmosféra eh, směrem k volnému obchodu a dohodám o volném obchodu eh, se obecně celosvětově zhoršuje. Tudíž eh, si myslím, že bychom měli přistoupit eh, k přistoupení Ekvádoru k této obchodní dohodě co možná nejrychleji. Myslím si, že to je velice dobré pro Evropu, pro evropské firmy, protože to otevírá nové trhy pro důležitá průmyslová odvětví, jako je například automobilový průmysl, eh, alkoholické eh, nápoje a tak dále. Myslíme si, že je ta dohoda ovšem dobrá také pro Ekvádor, protože zcela jistě přispěje k posílení ekonomického růstu. A zlepší také boj s extrémní chudobou, zvláště ve venkovských oblastech. Také chci zdůraznit, eh, že si myslíme, že tato dohoda má také silný rozvojový aspekt. Vzhledem k tomu, že Evropská unie je pro eh, neropný vývoz Ekvádoru největším trhem a je to důležitý obchodní partner pro řadu malých a středních podniků. Jsme velice rádi, že celý proces byl zrychlen a věříme, že bude do konce roku přistoupení k vádoru eh, schváleno, čím se vyhneme mm, nežádoucímu váku a přerušení obchodních eh, toků vzhledem k tomu, že současný režim eh, preferencí podle GSP plus vyprší. Ještě jedna otázka buď to na pana zpravodaje nebo na komisi. Chci se zeptat, jak vypadá současná situace, pokud jde o Kolumbii a Peru. Jaká je tam ta situace nyní, zda nějakým způsobem postupují eh, dále, nebo tam vidíte na jejich straně nějaké obtíže. Jinak se těším na spolupráci s panem zpravodajem a znovu vyjadřuji naši podporu. Děkuji. Ještě nějací další poslanci se žádají o slovo. Pokud tomu tak není, tak v tom případě eh, předám slovo panu Jirgensenovi z komise. Děkuji, pane předsedo. Jenom několik eh, rychlých poznámek za nás. I my připisujeme veliký význam eh, rychlému přistoupení Ekvádoru k obchodní dohodě, takže jsme velice rádi, že u vás panuje široká podpora ve výboru INTA také musím říci, že bychom chtěli eh, pohlabopřát Ekvádoru za mm, úsilí v posledních měsících, eh, za jejich snahu vyřešit současné obchodní problémy a také za to, jak se připravují na přistoupení k dohodě. To jsou, myslím, eh, kroky velice dobré. Přejeme se nadále s vámi spolupracovat. Na druhou stranu také víme, že ještě některé záležitosti vyřešeny nejsou, například to jsou ty automobilové kvóty. My to sledujeme eh, se znepokojením a vyzývali jsme již Ekvádor, aby nás ujistil, že kvóty budou zrušeny. Vidím, že i několik z poslanců to eh, při diskuzi zdůraznilo. A poslední věc, co se týče současné situace ohledně Peru a Kolumbie. tak eh, myslím, že s nimi máme konstruktivní pracovní vztahy, pokud jde o odbornou technickou práci a ty signály, které dostáváme, ehm, jsou takové, že se Kolumbie také, eh, že také zvažuje podepsání protokolu v okamžiku, kdy komise přistoupí k rozhodnutí, ale to ještě nám musí Kolumbie a Peru eh, sami potvrdit. Děkuji a za radu máme nějaké novinky, které se týkají vývoje postupu v radě. Máme tady ten termín 11. listopadu. We uh, understand that it is still the my to vidíme tak, že tedy 11. 11. zůstává. Komise oslovila radu, aby se pokusila hm, postupy zrychlit eh, s tím, aby diskuze, nebo pardon, aby rozhodnutí o podpisu eh, padlo již eh, v říjnu. Nakolik tedy víme, tak datum 11. listopadu zůstává, že zatím jsme nebyli o žádné změně informováni. Dobře, Helmut, nyní prosím. I hope that... Já doufám, že poslední slovo komise eh, skutečně bude eh, pravdivé a že se celý proces v radě nespomalí, protože To byla snaha parlamentu, výboru INTA i samotného předsedy být neustále v kontaktu s předsednictvím, snažit se ovlivňovat práci na přístupovém protokolu. Ještě jednou Já myslím, že tady byl představen jasný plán toho, co dosáhli a budou se snažit pokračovat a rozvíjet dál Ekvádor. A tím pádem i my máme určitý přehled o tom, jak na tom jsme a jakým způsobem se řeší ty problémy, na které někteří kolegové dnes poukázali při výměně názoru. A bylo by dobré najít i nějaké řešení dalších hospodářských problémů, které se objevily v Ekvádoru. Například eh, určité záruky týkající se eh, platební bilance. A Ekvádor si uvědomuje, že mm, prostě ty kroky musí proběhnout podle pravidel, musí se držet těch závazků, které jsou nahlášeny v VTO a tím pádem nemůžeme, samozřejmě my vyžadujeme od Ekvádoru, aby dodržoval své povinnosti, ale i my musíme uh, dodržovat naše. Také bych chtěl ještě jednou zdůraznit, že očekávám, že i rada splní svůj závazek a najde nebo dospěje k nějakému řešení 11. listopadu, pokud jde o přístupový protokol a pokud eh, se tak nestane, tak budeme mít problém. A ten problém budeme řešit my všichni, tedy jak Evropská unie, tak i ty země uh, anského společenství, včetně Ekvádoru. A ono opravdu není jednoduché přijmout to, že některé závazky vyplývající ze e, smluv o volném obchodu v současnosti e, vypadají v pořádku, vypadají jako správné zacházení, ale možná tomu tak do budoucna nebude. Takže my budeme muset tuto otázku diskutovat, prodiskutovat e, s Ekvádorem a jde samozřejmě i o důvěryhodnost EU, jde o to, zda my jako EU jsme schopni být férovým partnerem pro třetí země. Doufám, že tedy Evropský parlament zvolí ten správný postoj napříč všemi politickými skupinami a že to musí stejně tak učinit i 28 členských států. Takže uvidíme, počkáme si, co vytvoří rada a my poté co nejrychleji přistoupíme k činům. Děkuji. Helmut předloží návrh své zprávy na příštím zasedání výboru INTA, kdy doufejme bude eh, potvrzeno, že bude rada podepisovat 11. listopadu a že tím pádem budeme moci 28. 29. listopadu zprávu schválit a na plenárce hlasovat v prosinci. Takže tímto děkuji. A poslední bod na našem programu je diskuze o budoucích obchodních vztazích s Tureckem, nicméně jedná se o zasedání neveřejné. Takže tímto bych poprosil všechny, kteří nemají oprávnění zůstat na neveřejném zasedání, to znamená mohou zde zůstat pochopitelně poslanci, předsedové delegací pro vztahy eh, s Tureckem, asistenti, sekretariát našeho výboru, právní služba a úředníci politických skupin. Ti všichni tedy se trvat mohou. Všechny ostatní poprosím, aby zasedací sál opustili.